21. ledna 2011. Zápis tohoto denního zasedání bude předložen parlamentu ke schválení na začátku následujícího dílčího zasedání. Pokud nejsou žádné námitky, usnesení přijatá na dnešním zasedání budou ihned předána příjemcům a orgánům, které jsou v nich jmenovány. Pan Stedy má technickou připomínku. Děkuji, pane předsedo. Právě jsme měli dvě jmenovitá hlasování. Dnes dopoledne, v poledne, před obědem, jsme měli jenom dvě jmenovitá hlasování. V tomto parlamentu platí, že přes 50% času se musí hlasovat a 50% jmenovitých hlasování má zajistit, že dostanete zaplaceno za celý den. Platí to i v tomto případě, nebo jak je to vlastně? It's correct. Přesně tak, musíte být z 50% přítomni. Co Takže kolegové, dnešní zasedání je uzavřeno. Přeji vám příjemné odpoledne a šťastnou cestu domů. Děkuji vám a nashledanou.